Ladies and gentlemen, please take your... Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Because we have to proceed. Poněvadž musíme pokračovat, máme desetiminutové spoždění a ještě eh, další výbory také se musí ustavit. Tímto eh, zahajuji schůzi za, eh, za tímto tedy prohlašuji schůzi za zahájenou a měli bychom zvolit tedy předsedu a čtyři místopředsedy, tedy zvolit předsednictvo podle pravidla 104 jednacího řádu. Za prvé zvolíme předsedu a poté zvolíme místopředsedy a mm, tedy celé předsednictvo. Já jsem dostal informaci, že následující náhradníci se také zúčastní hlasování a to teď je přečtu. Takže za pana Larse Adaklsona, paní Švica, za Michela Aliomari, pan Juven a za Lorenzo Cesa, pan Luis de Grandes Pascual a za Ramon Amanescu to bude Maria Gabriel a za Jaromíra Štětinu, ne, ten je tady, takže za Eleny Cheokratuse to bude Renáte Zomr a za Nikos Sandrulakise to bude Miltos Kirkos. Pan Richard Howitt tady není, takže jeho nahradí Nina Gill a pan Boris Zala toho nahrazí Ištván Viheli. A pan Joachim Starbakim, toho nahradí Marek Jurek. Ivo Weigl také není, toho nahradí Annelia Telmaky. A Pablo Iglesias Turion, toho nahradí paní Marie Christine Veržia. A paní Ulrike Lunaček nahradí pan Igor Šoltes. So i will now ask... Nyní požádám sekretariát, aby prověřil eh, usnášení schopnost pro účely volby. Ano, jsme usnášení schopní. Připomínám, že podle pravidla 208 kvorum je jedna čtvrtina členů. V našem případě je to 18 členů. Máme kvorum a nyní bych rád, abyste předložili nominace na předsedu výboru. Připomínám, že kandidát bude jmenován politickou skupinou nebo 5% členů výboru. V našem případě, v případě AFETu, čtyřmi. Vidím, že EPP jmenovala Elmara Broka na post předsedy a nyní Tedy se ptám pana Elmara Broka, zdali s touto nominací souhlasí. Thank my group for this nomination. Já děkuji frakci za nominaci. Like in all democracies, there is no choice. Jako v každé demokracii žádná volba není, to znamená, kandidát splnil povinnosti a byl jsem informován, že pan Starbuck je tady. a byl jsem informován, že kandidát splnil kritéria, je plno, plnoprávným členem, podepsal prohlášení o finančních zájmech. A nyní se ptám, zdali jsou ještě zde nějaké další nominace, kandidatury nikoliv. A tedy zvolíme nového předsedu výboru aklamací. Kdo je pro pana Broka? Well, as you see... Dobře, jak vidíte, pan Brok byl jednomyslně aklamací zvolen a tudíž bych chtěl vyzvat pana Broka, aby se posadil na místo předsedy a pokračoval v řízení schůze. So. Das muss alles getrennt sein. Ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, já bych vám chtěl velice poděkovat a doufám, že kolegiální spolupráce eh, mezi námi bude pokračovat i v následujících dvou a půl letech. Určitě jsou mezi námi názorové rozdíly, ale v posledních letech jsme to vždycky zvládli nějak přemostit a eh, nakonec se shodnout eh, na široké většině, a protože situace je ve světě je na mnoha místech kritická, takže je potřeba, abychom se shodli i nadále. E, my se nyní pustíme do volby místo předsedů a e, máme, tam se, jestli máme kandidáta na prvního místo předsedu. Skupina ECR e, navrhuje pana Legutko má někdo nějaký další návrh? Nemá. Pan Legutko je plnoprávným členem tohoto výboru a odevzdal, eh, podepsal prohlášení o finančních zájmech, takže splnil podmínky pro kandidaturu a protože žádného dalšího kandidáta nemáme, pan Howard se dostavil a bude hlasovat. Pane Legutko, jste ochoten přijmout kandidaturu? Ano. Jsme to jako předtím. EKR navrhli pana Lekutko. Máte, pane Tonoku, k tomu něco konkrétního? Ano. E, e, e, takže to měl navrhnout někdo z frakce a ne vy jako pan předseda. Takže e, i m, pan Legutko je bývalý senátor z Polska a je vedoucím národní delegace a místo předseda naší politické skupiny a pět let byl i členem tohoto výboru, takže on je osoba vysoce kvalifikovaná na tento post. A EKR tedy s hrdostí navrhuje kandidaturu našeho, první, našeho tedy člena na post prvního místopředsedu AFETu. Ano, pane Tanaku, to je, já jsem postupoval stejně jako pan Pasku e, v mém případě, takže já jsem řekl, EKR nominovalo. Ale můžeme to udělat jinak, dobře, opačně také, nikdo jiný nekandiduje, podmínky byly splněny, takže můžeme mm, zvolit pana Legutka aklamací, kdo je pro. A pan Legutko má slovo. And if you Now we have to come to... Dobře, nyní tedy přistoupíme k druhému místopředsedovi výboru. Já nechci zopakovat eh, tu chybu a e, přečíst, co navrhuje dotčená frakce, ale požádám tu frakci, aby se vyjádřila, což je GUE v tomto případě. GUE nic nenavrhuje? A, prosím, paní Lir. Eh, na levé oko špatně vidíš, to už známe. Eh, já to mám opačně. GUE NGL navrhuje paní Marínu Aibel jako druhou místo předsedkyni tohoto výboru. Pink. She has been Ona eh, se zapojila do mírového hnutí od roku 2000 jakožto mladá aktivistka a eh, především se zaměřila na Střední východ a Jižní Ameriku byla zvolena v roce 2007 za členku regionálního eh, parlamentu eh, společenství Valencie. Než byla zvolena členkou parlamentu, tak byla, mm, mm, byla tam tedy příslušnicí výboru pro eh, lidská práva a tak dále. Potom za GUE, za tedy sjednocenou levici, byla zvolena do Evropského parlamentu. Kandidaturen Děkuji a zeptám se, jestli někdo navrhuje dalšího kandidáta. Není tomu tak. Paní Albiol je členkou tohoto výboru a e, prohlášení o finančních zájmech podepsala, tudíž splňuje podmínky mm, pro kandidaturu a jelikož e, e, nebyl podán návrh na tajné hlasování, proto navrhuji, abychom hlasovali aklamací. Paní Aviol, jste ochotna přijmout e, tuto volbu? Could you... Okay. Herzlichen Dank und herzlichen ano, já vám děkuji a blahopřeji. A tím pádem můžeme přistoupit k volbě třetího místo předsedy. Socialistická frakce eh, může předložit návrh, prosím. For my lateness, but I'm very honored to... Pro mě velká čest, že mohu eh, jmenovat eh, mm, mm, pana Pasku, který byl bývalým také členem našeho výboru i místopředsedou v minulém funkčním období. Pan Pasku je bývalým ministrem obrany eh, z Rumunska a on se zaměřuje především na otázky obrany a bezpečnosti a i vůbec o ty různé zahraniční otázky, takže je to pro nás velké potěšení ho jmenovat na post místo předsedy tohoto výboru v tomto funkčním období. Děkuji vám. A má někdo nějaký další návrh? Není tomu tak. Pan Pasku splňuje podmínky eh, jak i členství ve výboru, tak i eh, podepsané prohlášení o finančních zájmech. Další návrhy nemáme a proto můžeme aklamací vyjádřit, kdo podporuje kolegu Pasku. Pane kolego Pasku, přijímáte tuto volbu? Ano, děkuji vám a mm, přesuňte se prosím sem k nám dopředu. A nyní e, zvolíme čtvrtého místo předsedu. Tady mm, předloží návrh EFDD, prosím. Grazie, presidente. Olga. Děkuji, pane předsedo. Je to pro mě velká čest e, paní Ivetu Grikule Eh, představit jako eh, naši eh, kandidátku za EFDD. Ona byla dvakrát zvolena do lotyšského parlamentu, ona i byla členkou zahraničního výboru a byla i místopředsedkyní zmíněného výboru, i vedoucí delegace v OECD a také členkou delegace pro NATO. Takže my máme tuto členku, která má za sebou vynikající životopis a dělá vynikající práci a doufáme, že na rozdíl odklonil od hlasování v jiných výborech, tak AFET bude respektovat práva nejmenších frakcí i ty, aby také byly zastoupeny v předsednictvu eh, v předsednictvu výboru a i tedy, aby tato kolegyně byla zvolena na post místo předsedkyně. Děkuji. Děkuji vám. Paní Grigula také splňuje podmínky, je členkou výboru a eh, prohlášení o finančních zájmech podepsala. Ptám se, jestli má někdo nějaký další návrh. Pan Preda. Děkuji, pane předsedo, za EBB. Já jsem předložil kandidaturu pana Plenkoviče z Chorvatska, který po dlouhou eh, dobu působil tedy v parlamentu, byl i eh, ve své zemi eh, státním tajemníkem pro, zahraniční, pro evropské záležitosti a On již předtím tedy řídil smíšený parlamentní výbor, tedy parlamentní výbor Chorvatsko-Evropský mm, parlament, takže EPP podporuje kandidaturu pana Plenkoviče. Děkuji. Děkuji vám. Další návrhy? Další návrhy nejsou. Právě jsem se informoval eh, na to, že i pan Plenkovič eh, podepsal prohlášení o finančních zájmech a evidentně je plnoprávným členem tohoto výboru, takže splňuje podmínky pro kandidaturu. A hlasovat budeme tajným hlasováním. Já vás prosím, abyste eh, se Eh, abychom se pustili do elektronického hlasování. Má každý z vás hlasovací kartičku? Každý z má svou hlasovací kartičku. Plenkovič and eh, uh, Krigule. Yeah, but it must be here in that they can vote. It's a secret ballot. Otherwise we have to use paper green is candidate one, and red red red is candidate uh, number two. And uh, okay. We do it not with names on the screen, we can do it. Mé eh, jména na obrazovce, takže červené grigule, ne, zelená barva bude grigule a červená barva bude plenkovič a Bílá, zdržel se. Mrs. Grigule is... Paní Grigule tu jmenuje EFDD a pana Plenkoviče no, nominuje EPP. Grigule is... Grigule je barva zelená a Plenkovič je barva červená.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 že zde byl pokus o něco podobného před pěti lety s panem Provejrou, kdy jsme se snažili prolomit eh, Dehontův systém pro EFD. A tak já nemám nic proti EFD, naopak, ale když to prolomíme, to pravidlo pro jednu frakci, tak to potom se zavede jako praxe a to je dost zvláštní, tedy předkládat kandidáta proti Dehontově metodě. Ehm, takže pokud to prolomíme teď v této situaci, tak to prolomíme i do budoucna. Takže Nemůžete to vysvětlit, proč se to tak má dít? Nothing. By definition. <laughs> But, uh... Já jako předseda o tom nic nevím samozřejmě z definice, předsedové nic nevědí, ale vím, že již se to stalo několikrát i v těchto dnech, jak jsem tak slyšel. A pokud jsou dva kandidáti, no tak já to samozřejmě nemohu zastavit, to by bylo proti demokracii. Eh, ano, mm, pan Hovit, no, pan, pan Fleckelstein. Možná, že tady proběhly nějaké dohody, ale já vím, že jednací řád říká, že před volbou se mohou předložit návrhy kandidátů. Pokud je někdo toho názoru, že by chtěl také kandidovat, má na to právo. A chtěl jsem říci, aby nedošlo k žádným nedorozuměním, socialisté a demokrati vždycky mývají barvu červenou. Das, aber das ist ein Code, der nur bei den Sozialisten funktioniert. To je ale kód, který funguje jenom u socialistů. E so, let's vote. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování, prosím. many people. There are 70, 74. ECR has one extra. Uh, too many votes. We are 71. ECR has too many votes. One is voting. Eh, za ECR tady máme příliš mnoho hlasů, respektive o jeden hlas navíc. vote. Končím hlasování. Teď každá skupina, prosím, si překontroluje, zda má správný počet členů. ECR totiž má jednoho člena navíc, pan Wells. Můžeme tady přečíst. EPP 21 hlasů. Prosím, překontrolujte si to. SAD 18. ECR 7. ALDE 7. GUE 5. Zelení 5. EFDD 3 nezapsaní pět. Prosím koordinátory, aby to překontrolovali, prosím. Is that done? Every group is in order, should be... Už jste si to překontrolovali, prosím? Dobrá, vyzkoušíme hlasování po druhé. Zahajuji hlasování. It's again 74 members. Zase máme 74 hlasů, ale <laughs> výbor má pouze 71 členů. Ještě máme tady najednou o dva hlasy navíc. Prosím, kdo není autorizován volit, vyndejte si e, svoji kartičku z hlasovacího přístroje. not still one too much.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 počítáme i členy předsednictva. Teď už je to v pořádku, takže hlasujeme ještě jednou, prosím. No, the people are leaving. No. I don't know what's going on there. So. 68. Still three missing. Teď nám tři chybí. Ukončuji hlasování. Mrs. Paní Grigule dostala 11 hlasů, pan Plenkovič dostal 46 hlasů. Pane Plenkoviči, přijímáte výsledek hlasování? Ano, děkuji. Prosím, zaujměte místo za předsednickým stolem. Jetzt Confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. Máme tady ještě bod pořadu jednání číslo 3, kalendář, kalendář schůzí do konce roku. Eh, jsou tam ještě ty dva čtvrtky, které se mi moc nelíbí. Ve čtvrtek dopoledne, já si myslím, že eh, na letošní rok to nemáme upraveno, ale poprosil bych sekretariát, aby dbal na to, abychom neměli eh, eh, schůze jenom na začátku týdne, pak dlouho nic a pak zase až ve čtvrtek. Já myslím, že to je potom trošku složité si naplánovat své věci a musíme také vyřizovat celou řadu úkolů ve svých volebních eh, oblastech, takže myslím si, že bychom mohli omezit počet schůzí ve čtvrtek. Bylo by lepší to lépe koordinovat. Prosím, sekretariát, vy jste tady celý týden, ale my máme také jinou práci, takže eh, někdy eh, parlamentní sekretariát pozapomíná na to, že my máme celou řadu dalších úkolů. Prosím vás, eh, myslím, že v letošním roce to zvládneme, ale na příští rok se pokusme to udělat jinak. Jsme Ehm, ochotni souhlasit s tímto mm, kalendářem schůzí? Je někdo proti? Není, takže jsme přijali tento program. A bod čtyři našeho pořadu jednání je jazykový režim. Ehm, mluvit o režimu, když se mluví o jazycích, to mm, může být zavádějící, ale na základě složení našeho výboru Eh, nemáme galštinu, malčtinu a finštinu, pokud se nemýlím. Eh, ale všechny ostatní jazyky k dispozici máme. Má někdo nějakou připomínku, či je někdo proti této jazykové Eh, úpravě. Eh, musíme se samozřejmě mm, zařídit podle případných změn složení našeho výboru, těm bychom se museli přizpůsobit, ale pokud v tuto chvíli nikdo není proti, tak si myslím, že tento jazykový režim můžeme považovat za schválený. Já vám děkuji a dostáváme se. Uh, k plánu eh, zasedání před eh, letními prázdninami. Sejdeme se ve Štrasburku a bude to pravděpodobně ve čtvrtek. Ve čtvrtek dopoledne. A jinak příští řádné zasedání proběhne 1. září. Poprosil bych koordinátory, aby eh, si Eh, počítali s tím, že eh, bychom si eh, udělali rozšířené předsednictvo ve středu v 9.15. Například budeme například mm, nebudeme před letními prázdninami rozdělovat zprávy všechny, ale určitě Ukrajina, Ukrajina Eh, Gruzie, Moldávie a rozpočet. To určitě jsou témata, kterými se budeme muset ve středu eh, zabývat a rozhodnout o nich s koordinátory, aby kolegyně a kolegové mohli začít pracovat již před letními prázdninami. Já vám děkuji, přeji vám hezký zbytek dne a těším se na setkání při příštím řádném zasedání. Dobrý.